Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats, please? Vážení kolegové, zaujměte vaše místo, prosím. Takže zahajuji odpolední jednání našeho výboru REGI. A první bod, který máme na pořadu jednání dnes, je výměna názorů s panem Jákem Hábem, ministrem pro veřejnou zprávu, úřadujícím předsedou Rady Evropské unie v souvislosti s prioritami estonského předsednictví. Už eh, nebudu nic dalšího říkat o estonském předsednictví, protože proto je tady pan ministr, aby nám to všechno hezky řekl, jenom eh, popíšu, jakým jak budeme postupovat. Dostanete 10 minut na vaši prezentaci a potom dáme prostor pro členy našeho výboru. Budeme nejprve koordinátorům, kteří budou mít otázky a připomínky a vy na to budete moci zareagovat. Yours, Takže, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Děkuji, vážení poslanci, vážená předsedkyně, vážení kolegové. Pro mě je velkou ctí, že tady dnes eh, mohu popsat priority prvního estonského předsednictví. Pokud eh, dovolíte, tak bych rád začal těmi obecnými prioritami a potom přešel k tématům, která jsou relevantní zejména pro tento výbor. Hlavní téma našeho předsednictví vyplývá z bratislavské cestovní mapy a prohlášení. Tam jsou obsaženy čtyři obecné zásady. A hlavní prioritou estonského předsednictví je tedy v tom smyslu integrovaná otevřená evropská ekonomika. Evropská unie samozřejmě mnohem eh, více než eh, čistě jenom ekonomika, ale jde také o záruku míru, stability a prosperity. Vnitřní trh Evropské unie, ve kterém žije 500 eh, milionů spotřebitelů, jedním z našich největších úspěchů a podnikatele jsou hlavní součástí tohoto trhu. Mohou být úspěšní pouze pokud podmínky, ve kterých působí, jsou jisté, předvídatelné a stabilní. Přístup k financování je také velmi důležitý. A to platí zejména pro malé a středně velké podniky. No to proto, že ty se nejvíce potýkají s problémy v této oblasti. Druhá priorita našeho předsednictví je bezpečná Evropa. Evropská unie byla vytvořena před více než 6 let, 60 lety jako mírový projekt a dnes eh, bezpečnostní otázky opět dominují. Žádný stát nemůže jednotlivě vyřešit problémy spojené s migrační krizí. Máme-li uspět, musíme spolupracovat. Bezpečné prostředí je důležité pro nás, pro všechny. Nižší hranice Evropské unie musí být zajištěné, musí být dobře chráněny, abychom zajistili naše bezpečnost, ale také svobodu pohybu v celé Evropské unii. Interoperabilita a kvalita informačních systémů je přitom nesmírně důležitá. Vážení poslanci, Další hlavní eh, prioritou estonského předsednictví je digitální Evropa a volný pohyb dat. Máme velmi rozsáhlé digitální eh, programy, které jsou klíčové pro budoucnost Evropy. A je to typicky estonská součást našeho eh, předsednictví a našeho programu. Je to horizontální otázka, která se promítá prakticky do každé oblasti. Jádro našeho digitálního programu je balíček pro digitální trh. Ten by měl přispět k dalšímu hospodářskému rozvoji, umožnit nám poskytování přeshraničních služeb a internetového obchodování. Měli bychom eh, tedy udělat všechno proto, abychom rozšířili digitální spektrum tím, že budeme nabízet digitální řešení abychom eh, se pokusili ve všech oblastech dosáhnout zlepšení. A teď mi dovolte, abych se zmínil o, naše, o naší čtvrté prioritě, což je inkluzivní a udržitelná Evropa. Je si těžké říkat, které ty priority jsou pro nás nejdůležitější, ale inkluzivnost a udržitelnost je další eh, velké horizontální téma rovné příležitosti. A toto bezpečné prostředí na internetu je zájmu všech našich občanů. Vážení poslanci, doufám, že se mi podařilo vám dát krátký přehled těch hlavních prvků eh, našeho programu během předsednictví, ale chápu, že eh, vás bude nejvíce zajímat eh, pravděpodobně Eh, jak budeme přistupovat k politice soudržnosti. A tady musíme mít na paměti, že politika soudržnosti je také horizontální téma a že se dotýká celé řady cílů Evropské unie. Takže musíme eh, se snažit podnítit hospodářský růst ve všech našich regionech a snažit se snižovat rozdíly mezi regiony. Kromě dalších věcí by politika soudržnosti měla přispívat také k dalšímu rozvoji informační společnosti, digitalizace a digitální řešení by nám měly eh, pomoci implementovat politiku soudržnosti efektivně. Jak víte, politika soudržnosti je spojena s několika našimi prioritami. Tato politika totiž přispěla také k rozvoji estonské ekonomiky a pomohla nám provádět strukturální ekonomické reformy. Pomohlo nám to také se hospodářsky zotavit z velmi vážné hospodářské a finanční krize. Myslím si, že Estonsko je skvělým příkladem toho, jak kohezní politika společně se dobře propracovanou hospodářskou politiku může vést ke úspěšné konvergenci. Vážení eh, poslanci, máme několik projekt oblasti politiky soudržnosti. V první řadě bychom chtěli pokračovat s debatou o zjednodušení, efektivnosti a celkově o budoucnosti politiky soudržnosti. A tím pádem budeme mít příležitost eh, projednat, jaká je přidaná hodnota eh, kohezní politiky. Nyní se všichni orientují na budoucnost. A my samozřejmě tuto diskuzi budeme moderovat. Evropský parlament a konkrétně vy to určitě také sledujete a my si rádi vyslechneme vaše připomínky. Komise již předložila diskuzní materiál o budoucnosti evropské politiky. například sdělení o přeshraniční spolupráce, o odlehlých regionech a také je to ta velmi důležitá sedmá kohezní zpráva. Toto politikou mě bychom měli být schopni reagovat na výzvy, kterým budou naše členské státy a regiony čelit. Nicméně, musí to být také politika, která bude mít blízko k našim občanům. A náš přístup k tomu musí být nutně celoevropský. Inkluzivní politika musí se odvíjet od transparentních pravidel, a neměla by být nadměrně byrokratická. To je tak eh, kohezní politika, za kterou my budeme bojovat. Je to kohezní politika, která je také důležitá pro naše občany. Včera také byly zveřejněny výsledky konference o zjednodušení kohezní politiky, na to už jsme eh, čekali nějakou dobu. My si myslíme, že v tom zjednodušování bychom měli eh, se snažit dosáhnout dalšího pokroku. Myslím si, že je to zájmu nás všech. A já doufám, že se najde dostatek vůle jak u českých států, tak u komise a parlamentu, abychom mohli eh, ty výsledky dosahovat. Myslím si, že také relevantní snažit se to probrat na co nejvyšší úrovni. Chtěli bychom diskutovat o tématech, které jsou pro kozní politiku relevantní, a to sice v prosinci na Všeobecné radě, která by se měla zabývat právě kohezní politikou. Bude to vlastně jediné téma této rady. Díky tomu bychom měli analyzovat ty efektivnosti a já doufám, že všichni budou mít před sebou jasnou vizi budoucnosti. Ale budeme vést také méně oficiální diskuze na nižší úrovni. V září chceme uspořádat eh, schůzky generální ředitel pro regionální politiku, protože je na čase udělat si revizi, implementaci rozvojového plánu a naplánovat si jeho další pokračování. A naší další prioritou, a o tom už e, váš výbor e, jednou jednal a má k tomu stanovisko, je další téma, kde díky maltskému předsednictví už můžeme zahájit e, debatu. Během našeho předsednictví je to velmi rozsáhlá iniciativa, Naším výchozím bodem přitom e, bude právě, e, budou to právě ta nabízená zjednodušení. A to myslím, že je jasné i z toho, jak na to reagovala Rada a parlament. Mám teď na mysli reakci na ten první návrh komise. A s vaší spoluprací doufám, že se nám podaří dosáhnout rychle pokroku. My si myslíme, že eh, tento návrh by mohl přinést eh, velké přínosy pro příjemce moci, protože to bude efektivnější a flexibilnější. A kromě těch eh, dvou právě zmíněných priorit chci říci, že chceme také alokovat prostředky z Fondu Solidarity, abychom zmírnili škodu způsobenou zemětřesením v Itálii a chceme urychleně celý tento proces schválit na radě. Na závěr mi ještě dovolte, abych řekl, že uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom eh, informovali naše občany o úspěších kohezní politiky. Dnes můžeme říci, že asi 80 Estonců si je vědomo podpory, kterou Estonsko získalo. Většina z nich také věří, že tato podpora měla kladný dopad na Estonsko, na náš ekonomický rozvoj. To jsou všechno vynikající výsledky. Kromě dalších věcí, také všichni cestující, kteří eh, přestávají na estonském letiště, budou mít příležitost si prohlédnout výsledky, eh, pardon, výstavu eh, výsledků kohezní politiky. Doufám, že až vy také budete v Talinu, tak se s tím také seznámíte. Vážení poslanci, kohezní eh, politika by měla přinášet žádnou hodnotu. My si velmi vážíme spolupráce eh, s parlamentem a zejména s výborem pro regionální rozvoj. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Sejně jsem pevně přesvědčena, že tady budeme mít možnost shlédnout tu výstavu na letiště v Talinu. Ale nyní tady nastane diskuze. Nejprve uh, budou mít možnost přednést svoje otázky uh, a komentáře stínových zpravodajové, takže prosím, uh, pane kolego, máte slo- slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já jsem s obrovským zájmem naslouchal vystoupení pana ministra. Myslím si, že ty cíle jsou nesmírně zajímavé. Vy jste zdůraznil imič Evropské unie a vaší země. A myslím si, že když si přečteme text vašeho programu a když eh, se dovídáme o všech těch vašich prioritách, tak tam hovoříte právě o soudržnosti. A my samozřejmě s vámi musíme souhlasit v tomto ohledu. Hovoříte o tom, že se musí hovořit o soudržnosti a cituji, musíme také brát v potaz dlouhodobé potřeby rozvoje těchto regionů Evropské unie a zároveň podporovat kontinuitu eh, politiky soudržnosti a to výrazným způsobem. Já myslím, že ty priority jsou jasné a eh, jsme tomu rádi. Já jsem se snažil pokračovat v této četbě eh, vašeho textu a musím říct, že jsou tam některé aspekty, o kterých bych se chtěl zmínit. Můžeme si položit otázku, jak konkrétně budou vypadat tyto priority vašeho programu. My jsme zažili malcké předsednictví a také předchozí předsednictví a během malckého předsednictví parlament měl možnost aktivně se účastnit různých diskusí, také jsme diskutovali o soudržnosti i v souvislosti s radou a chtěli bychom jít ještě dále, eh, pokud bychom měli zaznamenat určitý pokrok v některých oblastech, tak musíme pokračovat v těchto tendencích. Během vašeho vystoupení jste hovořil také o nařízení Omnibus a tady myslím, že některé tyto aspekty by měly být převzaty Parlament by byl rád, kdyby všechna tato vyjednávání byla rychle uzavřena ještě za estonského předsednictví. Možná, že jsou tady ještě eh, některé aspekty, které se neobjevují dostatečně eh, v tomto balíčku. Je to právě otázka politiky soudržnosti a zvláště toho, jakým způsobem budete přistupovat eh, k těmto záležitostem, jak to vypadá. Nebude tady neformální schůzka ministrů ohledně této tematiky. Co chcete tedy dělat v této oblasti a na základě těch již zmíněných dokumentů? Dále si kladu ještě některé další otázky, které souvisejí s budoucností. Vy jste se zmínil o úloze předsednictví v souvislosti eh, s Radou pro všeobecné záležitosti. Eh, bylo by vhodné upřesnit tyto jednotlivé informace, abychom je mohli podpořit. Velmi dobré vztahy. To je dobře, ale mělo by se to konkrétně vyjádřit, protože některé ty aspekty mi připadají dosti aktuální. Vy jste hovořil také o digitální agendě, to je samozřejmě priorita také pro parlament a to už je historická záležitost, je to priorita. A co se týče mm, Facility Connecting Europe, tak eh, eh, v době, kdy se o tom hovořilo, tak rada požadovala 10 miliard na komisi a eh, v té chvíli parlament prostřednictvím tematického soustředění do druhého bodu dal digitální technologie a digitalizaci vůbec. Takže my opravdu klademe důraz na digitalizaci, na který se vyčlenilo asi 13 miliard. Takže parlamentu se podařilo urychlit vývoj této situace, zatímco rada zůstávala dosti pasivní v této oblasti. Takže vidíte, že my jsme schopni přispět k naplnění vašich cílů. Děkuji. A nyní tedy zástupce sociálních demokratů. Děkuji, vítejte pane ministře tady ve výboru pro regionální rozvoj. Já nejsem koordinátorka, ale musím říci, že jsem tady slyšela potvrzení toho, co jsme sepsali. My jsme sepsali zprávu, která se jmenovala Stavební kameny eh, kohezní politiky, politiky soudržnosti. Eh, Nejen, že jsme ji sepsali, ale dokonce jsme ji i velkou většinou v parlamentu schválili. A na to samozřejmě navazuje celá řada otázek. Vy jste eh, tedy hovořil o budoucí politice soudržnosti, ale musím říci, že za nás zde hrají roli ještě některé další priority a jednou z nich je i zjednodušení, o tom jste sám hovořil. Včera předložila svoji zprávu skupina na vysoké úrovni. Přesně to jsou otázky, které jsou důležité pro nás, ale především pro občany eh, vně našich institucí, které, kteří se musí těmi projekty zabývat. Pro nás je ovšem důležité ještě to, a to také se toho obáváme, že tedy do budoucna by měly být podporovány všechny regiony, ne pouze ty nejslabší, nejchudší, ale i ty regiony, kterým se v tuto chvíli daří dobře které jsou na tom v tuto chvíli průměrně, anebo dokonce dobře, protože eh, je tu celá řada okolností, které nelze jednoduše předvídat. To víte vy mnohem lépe než já, díky tomu, z které země pocházíte. To znamená, že by bylo dobré, kdyby tady byly možnosti ty programy rychle a pružně měnit. My jsme v naší zprávě z vlastní iniciativy eh, takové návrhy předložili. Ano, vy jste řekl obecně něco k digitalizaci. Já si myslím, že je důležité v rámci Evropské unii eh, vytvořit rovnovážnou situaci. Pokud eh, tomu správně rozumím, tak u vás už jsou žádosti předkládány digitálně, v jiných zemích je to ještě velmi, velmi náročné. A Domnívám se, že v tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy my jako Evropský parlament tady eh, jsme schválili zprávu z vlastní iniciativy o stavebních kamenech politiky soudržnosti a domnívám se, že její obsah je velmi dobrý, velmi kvalitní. A nyní jde o to, abychom eh, sestavili frontu, jednotnou linii, díky níž by ta politika soudržnosti byla i do budoucna obhajitelná, protože v posledku je to tak, že eh, to, eh, jak budou lidé Evropskou unii vnímat, se odehrává skutečně eh, v jejich bezprostřední blízkosti. Děkuji a nyní pan van Miltenburg. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych vám chtěl poděkovat, eh, pane ministře, za vaši prezentaci. Včera jsem měl to potěšení seznámit se s vámi a měli jsme velmi zajímavou výměnu názoru, takže bych se ostatně k tomu chtěl vrátit a položit vám některé otázky. Víte, že Evropský parlament věnuje obrovskou pozornost uplatňování takzvané městské agendy. My jsme získali velice zajímavý přehled ohledně toho, co bylo již zrealizováno ze strany komise. Hovořilo se také o úloze eh, Rady pro všeobecné záležitosti. Příští měsíce by eh, měla být představena zpráva, která je průběžná ohledně městské agendy a partnerství. Estonsko se účastnilo tohoto typu partnerství, takže i to bychom eh, mohli sledovat z hlediska zasedání Rady pro všeobecné záležitosti, jaké je vaše stanovisko k této věci. Za druhé, tato stejná rada se bude zabývat také budoucností politiky soudržnosti. Budeme mít sedmou zprávu ohledně politiky soudržnosti. To tady zaznělo dnes. Takže já bych chtěl vidět, jak se na tom z hlediska vaší země a z hlediska politiky soudržnosti, eh, jak užíváte, využíváte tuto politiku, jak to vypadá s digitální agendou. A čemu se může Evropa naučit z vaší zkušenosti? protože Evropská unie se na vás soustředuje v tomto smyslu. Pak je tady záležitost omnibusu, o tom se také hovořilo. A já bych byl rád, kdybyste v tom pokračovali, protože Evropa očekává určitý pokrok, co se týče e, eh, snažšího přístupu k evropským fondům. Takže myslím, že i v této oblasti by za vašeho předsednictví mohlo dojít k určitému pokroku. Eh, pak probíhá velmi citlivá politická diskuse, kterou se musíme také zabývat. A vy jste si to jistě vědomi na úrovni rady. A to je záležitost kondicionality. My máme tady takzvanou ekonomickou, eh, makroekonomickou kondicionalitu. Eh, je tady diskuse ohledně toho, zda bychom měli tuto kondicionalitu posílit, zvláště při zohlednění uprchlické krize. Víte, že to je velmi důležitá otázka. A také se to objevuje v souvislosti s omnibusem. A vidíme, že jsou tady určité návrhy komise, které navrhují, abychom integraci uprchlíků vnímali jako jakýsi prioritní investiční sektor. Jak byste na to zareagoval a jak hodláte zajistit pokrok v této věci? Já myslím, že toto vše by mohlo proběhnout právě pod vaším předsednictvím, anebo minimálně by mohla být zahájena diskuse. V každém případě si myslím, že je dobré pokračovat v této diskusi a vyjednávat. A chtěl bych vám tedy popřát mnoho úspěchů ve vašem předsednictví. A já vám osobně velmi důvěřuji. Pan Omarže Zague. Děkuji paní pour cet échange. Děkuji za tuto výměnu názoru. Těším se mm, na nadcházející předsednictví, které bude velmi náročné vzhledem k problémům, eh, které právě řešíme. Vy jste je také připomněl. Je to migrační krize, je to Brexit, je to bezpečnost, takže k tomu už se vracet eh, nebudu. Myslím, že už začaly ty velké posuny a týká se to celého eh, společenství, které začíná přemýšlet o těch základních projektech a to se týká také budoucího eh, víceletého finančního rámce. A všechno to jsou věci, které spolu souvisí. Co se týče politiky soudržnosti, Evropská komise prezentovala pět možných scénářů a čtyři z nich eh, podle mě nejsou eh, moc příznivé pro politiku soudržnosti. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy, jestli vás to zajímá, nebo jestli vás to znepokuje. No, a zjistíte, tady v parlamentu je nás poměrně hodně, kdo si z toho eh, děláme starosti, z toho dalšího vývoje regionální politiky, nejenom vzhledem k těm rozpočtovým otázkám, ale také vzhledem k tomu směru, kterým se ta budoucí politika soudržnosti bude ubírat. Abych to shrnul, my bychom chtěli zachovat ambiciozní politiku soudržnosti, a to rozpočtově, ale musí to být regionální politika, která také nebude zbavená své podstaty. A v tom smyslu už eh, se hovoří o několika návrzích, které by eh, měly tak něčemu podobnému zabránit. A mě zajímalo, co si myslíte například o návrhu zrušit ty různé kategorie regionu. A také by nás zajímalo, poté, co se zrušilo využívání makroekonomické podměnosti, tak dnes se hovoří o tom, že by se odměňovaly nebo stimulovaly ty regiony, která, které ty kritéria budou dodržovat. Podle nás je to něco podobného, my jsme proti tomu eh, z podstaty eh, věci, proti té makroekonomické podmíněnosti, protože ta zbavuje politiku soudržnosti své podstaty. A také si myslíme, že Politika soudržnosti tady není pro to, aby plnila eh, cíle semestru, evropského semestru. A chtěl bych se také vrátit eh, k tomu, o čem jste hovořil ty, je to digitální agenda. Znalostní ekonomika, znalostní společnost, to je velmi důležité pro budoucnost EU, pro všechny regiony, teprve prostřednictvím inovací se nám podaří vytvořit přidanou hodnotu. A je potřeba říci, že jsou to hlavní města a ty nejatraktivnější regiony pro investice, které nejvíce využívají výhod eh, tohoto, této digitální agendy. A nás by zajímalo, co můžeme udělat pro ty méně rozvinuté regiony, aby také mohly využít této, tuto novou znalostní ekonomiku, aby nezaostávali z, při řešení těchto velmi důležitých výzev. A na závěr bych vám chtěl poděkovat také za to, že jste zdůraznil eh, ono sdělení Evropské komise, které bude zveřejněno během vašeho předsednictví, které se týká jak nejvíce odlehlých eh, regionů. Bude to důležité sdělení Víme, že i parlament minulý týden schválil velmi důležitou zprávu eh, v této oblasti a my eh, bychom jasně chtěli podpořit eh, rozvoj těchto regionů, které jsou vzdálené, odlehlé a zaostalé. Děkuji paní Ivana jménem Zelených. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také vám, panu ministrovi, za to, že jste nám představil vaše předsednictví, předsednictví a jeho priority a že jste ochoten odpovídat na naše dotazy. Já se k vám mohu připojit v tom, co jste říkali, říkal o tom, že politika soudržnosti je důležitá a zvlášť důležitá je pro vaší zemi po té, co se vzpamatovává z finanční krize. V šesté zprávě o soudržnosti se píše o tom, že v některých členských státech, v některých regionech to byly právě fondy soudržnosti, které vedly eh, k veřejným investicím v určitém konkrétním období. To znamená, že je v našem společném zájmu, abychom měli dobrou, dobře fungující politiku soudržnosti, to už říkali kolegové přede mnou, tak abychom mohli mírnit nerovnosti v Evropě, nerovnosti mezi jednotlivými regiony. A kromě toho bych chtěla navázat na některé otázky, které tu již padly, například na tu, která se týkala objemu politiky soudržnosti a víceletého finančního rámce, protože estonské předsednictví bude mít možnost se spolupodílet na plánování víc, eh, příštího VFR, to už jste naznačil. Pan kolega Omarže to naznačil. Je velmi znepokojující, pokud se podíváme na zápis z neformální ministerské schůzky za malckého předsednictví. Je tam pět scénářů, ale v podstatě jen jediný z těch pěti scénářů počítá i nadále s dobře fungující politikou soudržnosti, zatímco ty čtyři zbývající hovoří o významných škrtek v politice soudržnosti. Mě by tedy zajímalo, jak hodnotíte náladu v radě a to i pokud jde o délku programovacího období. Otázka zní, jestli to bude i nadále sedm let, nebo jestli bychom se měli Eh, přiklonit k pěti letům nebo k tomu takzvanému konceptu 5 plus 5, pokud jde o programové období, to znamená, co by z vašeho hlediska bylo tedy přiměřenější. A další otázka, kterou mám na srdci, se týká omnibusu. Eh, na podzim začínají trojstraná jednání a vy víte, že náš výbor odmítá možnost vyčlenit eh, prostředky z politiky soudržnosti ze strukturálních fondů a přesunout je například do fondu EFSI, že by tedy došlo k takovému přesunu, protože se domníváme, že fond EFSI sleduje úplně jiné cíle než eh, politika soudržnosti a to by tedy mohlo vést k tomu, že politika eh, soudržnosti bude buď oslabena, anebo dokonce úplně odstavena zrušena. Takže i v tomto ohledu by mě zajímal stav diskuzí v radě a kromě toho bych se ráda připojila k panu kolegovi Fanu Miltenburkovi k městské agendě. Já bych totiž ráda věděla, jestli se dá počítat s tím, kdy budou k dispozici závěry rady, pokud jde o městskou agendu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Damato, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat estonskému předsednictví za to, že je tady zastoupeno. Pane ministře, konstatuji, že máme dokument, kde je 25 stránek a mm, pouze na stránce 10 se hovoří o politice soudržnosti. My jsme se seznámili e, s tímto programem. Samozřejmě nechceme nějakým způsobem kritizovat Estonsko, ale musíme uznat, že to pololetí, které teď započalo, je stěžení pro politiku e, soudržnosti e, do roku 2020. Takže jsem ráda, že jste řekl, že vaše země má v úmyslu uzavřít vyjednávání z hlediska Evropské prokuratury, to je velmi důležité v souvislosti s nadnárodní povahou trestních činů, které spochybňují kredibilitu evropské politiky v celku a vyvolávají nedůvěru občanů. Dokument eh, to upřesňuje a také říká, že v této oblasti i komise hodlá vydat stanovisko ohledně financování eh, politiky soudržnosti a politiky v oblasti zemědělství. Samozřejmě je tu otázka, zda by bylo vhodné zde předložit legislativní návrh začátkem roku eh, 2018 nebo později, což je pravděpodobnější ve světle zkušenosti a prezentace eh, pana komisaře Ettingera minulý týden. Já bych byla ráda, kdyby Estonsko brálo v potaz potíže z hlediska rozpočtových prognóz po Brexitu. Nicméně byli bychom rádi, kdybyste udrželi směr Evropského parlamentu a bylo by dobré, kdybyste zahájili co nejrychleji vyjednávání ohledně tohoto nového víceletého finančního rámce. Uh, Děkuji. Je tu ještě několik žádostí o komentáře, otázky. Budeme tedy uh, pokračovat s otázkami a slovo má paní Anderson. Prosím. Děkuji, pane ministře. Omlouvám se za to, že jsem přijela později. Zdržela jsem se. Minul, včera jsem se setkala se stálým zástupcem rady ve vaší vládě, který se zabývá právě Brexitem a také jsem hovořila s ministrem spravedlnosti. Vím, že jste zmínil jednu věc, a sice zjednodušení přístupu k evropským fondům. Já si myslím, že to je téma, o kterém slyšíme již delší dobu, ale bylo by dobré, kdybychom konečně viděli nějaké výsledky v této věci. Primárně bych ale chtěla hovořit o Brexitu. Pokud se podíváte na eh, vaši vlastní zkušenost, protože Estonsko je podobně jako Irsko malá země, tak i vy jste velmi profitovali eh, z evropských prostředků. Severní Irsko jsme, Severní Irsko tedy získávalo z evropských prostředků eh, tři 1,5 miliard euro jsme čistými příjemci a Brexit tedy pro nás představuje velké riziko, pokud jde o budoucí eh, programy a já si myslím, že Estonsko během svého předsednictví bude řešit otázky, které se týkají Brexitu. pravděpodobně eh, vaše předsednictví nebude mít k dispozici tolik času jako jiné jiná předsednictví vzhledem k tomu, že mm, v něm je ta letní přestávka. V každém případě pan Barnier bude pokračovat v jednáních s britskou vládou. My tedy vítáme skutečnost, že parlament a rada, když diskutovali o jednáních o Brexitu, tak eh, trvali na tom, že se zachovají eh, všechna ustanovení dohody z Velkého pátku a že právě eh, i Fondy soudržnosti hrály důležitou roli v irském mírovém procesu a že je tedy potřeba zachovat financování tohoto mírového procesu, protože to mělo obrovský pozitivní vliv na naši společnost, na smíření a všechno to by tedy mohlo být zničeno v důsledku eh, Brexitu. My bychom tedy chtěli získat zvláštní statut v rámci EU a pokud ne, tak eh, by se ptám, jaké je řešení pro Irsko, pokud jde o Brexit. Na tom ještě musíme pracovat. To znamená, že by bylo dobré, kdyby eh, jste nám potvrdil, že velkopáteční dohoda, tedy navzdory Brexitu, začne nebo zůstane platná ve všech svých částech a že tedy nebude ohroženo to financování v rámci politiky soudržnosti, které hrálo v rámci mírového procesu v Irsku velmi důležitou roli. Děkuji a Nyní pan Rope eh, jménem... Já eh, děkuji, mm, paní předsedkyně, vážení kolegové. Blahopřeji kolegům z Estonska převzetí předsednictví. Máte velmi náročné předsevzetí a program je to program, který je velmi vrstevnatý a týká se různých oblastí života EU a myslím si, že tato agenda bude moci být realizována. Je zvláště důležité, aby politika soudržnosti teď byla správně Eh, implementována v mojí zemi a také v dalších zemích, které dostávají finance, kde se prosazují jednotlivé programy a kde jsou lidé znepokojeni ohledně budoucnosti této politiky. V parlamentu jsme zahájili diskusy na toto téma, i dnes jsme o tom diskutovali a nyní vy přebíráte předsevnictví a mnohé záleží na tom, jak Eh, vaše předsednictví bude přistupovat k této tematice. A mm, na tom bude také záviset eh, jaksi budoucí eh, tvar Evropy a také zda tedy lidé se budou přesouvat z chudších zemích do bohatších a jakým způsobem v jednotlivých zemích budou eh, se pohybovat směrem z venkova do velkých měst. Prostě mnohé závisí na tom, jakým způsobem se bude vytvářet tato politika soudržnosti a jak bude vypadat regionální politika. Stejná práva pro všechny. To je velmi důležitý slogan, který jste použili, ale já bych vás chtěl požádat, abyste rozvedl Mm, způsob, jakým se vám podaří přiblížit politiku soudržnosti k občanům. V některých eh, členských státech, kde eh, tedy tato politika není natolik rozvinuta, vidíme určité rozdíly. Některé regiony dostávají velké části eh, z fondu a jiné slabší regiony nemají dostatek financí, nebo lépe řečeno se jim nedaří zafinancovat programy. Co si o tom myslíte? Jakým způsobem abychom mohli rozdělovat a měli rozdělovat tyto prostředky, tak aby nedocházelo k jejich přerozdělování v některých zemích, což způsobuje, že některé regiony vůbec nedosáhnou na tyto prostředky. excuse me, et eh, ma väga tänan eh, kõigi küsimuste eest, et tegelikult. Eh, děkuji, děkuji za veškeré dotazy. Ty dotazy pokryly takřka všechna témata, která nás zajímají, která jsou zajímavá pro poslance Evropského parlamentu, pro členské státy i komisy. Podařilo se vám zmínit takřka veškerá témata, o kterých bychom měli do budoucna diskutovat. Pokud se mám pustit do většího detailu, tak jedno z témat, o kterém hovořilo několik koordinátorů, bylo to, jak poslanci Evropského parlamentu budou do diskuzí za našeho předsednictví zapojeni, a to především pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti. Ptali jste se na také na to, jak to bude vypadat s časovým plánem, jaké diskuze se kdy budou konat. Jak už jsem řekl, počítali jsme s tím, že se tedy bude eh, konat diskuze o politice soudržnosti ve dvou pracovních skupinách ředitelů. Jedním horizont, horizontálním tématem v této souvislosti je i budoucnost politiky soudržnosti. Kromě toho byly zmíněny eh, předběžné výsledky, které samozřejmě zohledníme. Já už jsem zmínil v Radě pro všeobecné záležitosti. Eh, budeme tyto záležitosti probírat v listopadu. Máte pravdu, že z časového hlediska je to trochu problém. Jak víte, počítalo se s tím, že eh, sedmá zpráva o soudržnosti bude zveřejněna v říjnu. Co to znamená pro naši běžnou práci? Znamená to, že pokud chceme přijmout závěry rady, tak předběžnou práci na nich musíme zahájit již v září. To znamená, že v podstatě doteďka Rada pro všeobecné záležitosti nemá žádný konkrétní program, žádnou konkrétní agendu. Pokud ta sedmá zpráva o, o soudržnosti zveřejněna bude, tak Diskuze o politice budoucnosti, o budoucnosti politiky soudržnosti nepochybně budou dále probíhat. Jaká doporučení můžeme na základě toho doporučit nebo formulovat? Můžeme formulovat závěry a uvidíme, jak budou ladit se, se závěry zprávy o soudržnosti. V každém případě se objevily návrhy, které zohledníme. Schůzka pracovní skupiny ředitelů eh, je pro členy výboru Reby, Regi nepochybně eh, přístupná, nebo mohla by být přístupná. My ten návrh ještě zvážíme. Kromě toho ve vašich otázkách zaznívala ještě jedna věc, a sice jaký význam předsednictví my jako předsednictví přikládáme politice soudržnosti. Já už jsem o tom mluvil v úvodu. Myslím si, že to je na snadě. Pokud jde o příští víceletý finanční rámec, eh, pokud jde o Brexit, který nepochybně povede ke snížení našeho rozpočtu, tak eh, jsme si všichni vědomi, že rozpočtové návrhy rozpočtu budou předloženy příští rok. To nám samozřejmě nebrání v tom, abychom již nyní předkládali návrhy, tak abychom dosáhli těch základních cílů eh, v politice soudržnosti a určitě musíme zvážit i názory různých zúčastněných stran. To znamená, že to je takový základní směr, kterým se naše předsednictví ubírá. A nyní nařízení Omnibus. Trojstrana jednání na toto téma budou moci začít v září. My jsme odvedli, nebo mm, odvedli tu přípravnou práci. Cílem nařízení Omnibus je podle nás to, abychom 1. ledna byli schopni toto nařízení začít provádět, protože to je v rámci tohoto finančního období velmi důležité. Pokud jde o zjednodušení, tak eh, určitě eh, už eh, se nějakých výsledků dosáhlo a ty výsledky byly zveřejněny. My O tom budeme dále diskutovat, a to jak v radě, tak v pracovních skupinách a na tyto výsledky, na tento input se budeme snažit navázat. Slibuji vám, že se osobně setkám s bývalým komisařem, panem Kalasem, eh, také s bývalým estonským premiérem. Já ho osobně znám. Další témata, která jste zmínili, se týkala například toho, jestli politika soudržnosti se bude týkat všech regionů nebo některých více? To jsou otázky, které souvisí i s tím, jestli máme vzít v potaz makroekonomickou podmíněnost. A musím říci, že jednoznačná odpověď do posud není. Jsou to věci, o kterých musíme dále diskutovat a formulovat nějaké odhady. Na první pohled můžeme říci, že tu jsou témata, na kterých se pravděpodobně nedokážeme shodnout. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že Například makroekonomická podmíněnost je jedním z témat, kde pravděpodobně nebudeme schopni se shodnout ani v této místnosti v rámci vašeho výboru. To znamená, že eh, zkrátka musíme diskutovat a snažit se najít nějaký konsenzus. Další téma, které jste zmínili, je eh, urbání městský vývoj, rozvoj měst. O tom eh, byla řeč včera a bude to také neformální bod na Radě pro všeobecné záležitosti. Půjde o sdělení, které bude v této věci zveřejněno. A nepochybně to tedy bude na Radě pro všeobecné e, záležitosti řešeno, ovšem zatím nevím přesně, e, s jakým výsledkem. A nyní se pojďme podívat na digitalizaci. Ano, máte pravdu, že to je to hlavní téma, jedna z hlavních priorit estonského předsednictví. těsně to souvisí i s politikou soudržnosti. Já vám jako příklad mohu uvést to, že pokud chcete požádat o evropské prostředky, pokud jsou žádosti o prostředky hodnoceny a, a i veškerý dohled, to všechno už probíhá pouze elektronicky. Nemusíte už nic předkládat na papíře nebo v, ně, eh, v žádném jiném formátu. Nemám to sebou, ale možná víte, že existuje digitální karta, díky níž můžeme v Estonsku eh, podnikat, můžeme tak podepisovat veškeré druhy smluv. Všechno probíhá čistě elektronicky, pomůže nám to i ve vztahu ke státním orgánům. Eh, tu kartu můžeme mm, používat i při internetovém bankovnictví a um, díky tomu tedy můžeme, díky té kartě můžeme komunikovat i se státními orgány. Všechny tyto projekty tedy eh, je možno obsluhovat elektronicky. Hovořili jsme o inteligentní specializaci. Doposud se nám nepodařilo najít v rámci Evropské unie jednotné elektronické digitální řešení, které by evropští občané mohli použít k tomu, aby oslovovali státní orgány, ať už eh, se jedná o vnitrostátní nebo evropské eh, státní orgány. To znamená, že je velmi obtížné postupovat v inovacích. A já si myslím, že právě to je téma, na kterém by, nebo oblast, ve které by eh, eh, estonské předsednictví chtělo dosáhnout pokroku. Náš pan komisař v komisi je zodpovědný právě za digitalizaci a eh, je velmi kompetentní na tomto poli. To znamená, že naše spolupráce bude nepochybně přinášet mnoho plodů. tuto chvíli nejsem schopen říci, jak budeme eh, víceletý finanční rámec financovat. Nesouhlasíme ale s tím, že politika soudržnosti by měla získávat menší přísun finančních prostředků než jiné eh, politiky. To je naše naprosto jednoznačná pozice. A budeme ji zastávat i pokud jde o vyjednávání, nebo až půjde o víceletý finanční rámec, až se o něm bude jednat. A nyní těch pět scénářů. Bílá kniha. Já bych nebyl takto pesimistický. V nejrůznějších diskuzních dokumentech, které komise předložila, byla právě politika soudržnosti považována i nadále za velmi důležitý téma. Doufám, že tedy nebude uplatněn žádný z těch negativních scénářů. Musíme se o to snažit, musíme na tom pracovat. Já doufám, že estonské předsednictví se tady postará o to, aby politika soudržnosti byla i nadále dostatečně zohledňována. Pokud je o Brexit, tak na vaši otázku mohu jen těžko odpovědět, protože se nacházíme uprostřed jednání. Dneska vám tedy nebudu schopen odpovědět nějak jednoznačně. Jsem přesvědčen, že ta jednání nás přivedou do bodu, kdy co možná nejméně občanů, ať už budou občané EU nebo Irska, eh, ztratí, o něco přijde v důsledku Brexitu. Ale v tuto chvíli nemám žádnou představu o tom, jak konkrétně by ta jednání mohla dopadnout každém případě by mělo být v našem společném zájmu, abychom zachovali jednotu Evropské unie. Než se tak stane, musíme pokračovat konstruktivně ve vyjednávání. Ten proces by se neměl nějak zadrhnout. My jako estonské předsednictví proto uděláme maximum. Inteligentní specializace. K tomuto bude zveřejněno sdělení, někdo říká, že to bude příští týden, někdo říká, že to bude dnes, e, není to jasné, ale jakmile to sdělení vyjde, tak počkáme na závěry rady a následně tedy začneme nebo budeme pokračovat v našich diskuzích. Omlouvám se, pokud se mi nepodařilo zareagovat na všechny vaše otázky. Pokusím se tedy mm, případně na to zareagovat při druhém e, kole odpovědí. Já vám děkuji, pane ministře, zejména za vaše odpovědi. A myslím, že pan Fan e, Nistelor má ještě nějakou poznámku. Já jsem se teď tady bavil se svým kolegou o jedné z těch odpovědí. Pokud jsem to dobře pochopil, tak předsednictví zapojí členy našeho výboru. My teď dostaneme pozvání na všechny potřebné konference a akce. Tallinn je určitě krásné město, ale musíme také mít eh, tam o čem diskutovat. Vy jste hovořil o té všeobecné radě, o té konferenci. To je eh, klíčové, ta sedmá zpráva a tak dále. Je eh, důležité, aby parlament tam byl zastoupen, ale pokud mě dobře pochopil, tak dostaneme to pozvání. Děkuji. Pan minister určitě neodpoví. Ano, to je naprosto eh, oprávněná otázka a důležitá. Včera, když jsem eh, mluvil s některými, kolegy, s některými kolegy, tak jsem pochopil, že i poslanci Ruského parlamentu by rádi byli pozváni na tyto akce a Chápu, že zejména členové výboru pro regionální rozvoj chtějí eh, se toho zúčastnit. Je pravděpodobné, že asi nebudeme v době, kdy se bude konat ta eh, Rada pro všeobecné záležitosti, tak nebudeme mít formální závěry ale teprve poté, co se to formálně na radě projedná, tak je možné, že já jako zástupce předsednictví s vámi eh, uspořádám nějakou schůzku. Ještě jsem to eh, nikomu předtím neříkal, ani paní předsedkyni ne, ale je možné, že se společně sejdeme a že ty návrhy spolu projednáme. To je jeden z možných způsobů naší další spolupráce. Děkujeme. Všichni eh, samozřejmě se na to budeme těšit a budeme v úzkém kontaktu panem ministrem a s celým předsednictvím. Takže ještě jednou eh, děkujeme za vaši účast a vaše odpovědi. Děkujeme eh, za to, jak jste k tomu přistoupil a děkujeme takové, že jste nám řekl úplně nové věci. My doufáme, že budeme mít dobrou spolupráci a přeji vám hezký zbytek dne. Budeme pokračovat naším dalším bodem, který máme na programu. Je to první výměna názorů o stanovisku, které připravuje pan Heckman. Jmenuje se to Evropský soubor Solidarity. Já nebudu opakovat eh, celou tu historii co k tomu říká pan Juncker, to sdělení komise, pan Heckman, to pravděpodobně popíše sám. mám se, že tady teď je trochu ruch, ale za chvilku eh, všichni odejdou. Můžete mluvit, pane Heckmane. Europejskiego Korpusu Solidarności uważam za potrzebną inicjatywę. E, która, jeśli spotyka się, e, która spotyka się z zainteresowaniem i jestem przekonany, że pozwoli zmobilizować planowane 100 tysięcy młodych. Je to velmi důležitá věc, která by nám měla umožnit e, zapojit asi 100 tisíc mladých lidí do této iniciativy. Takže je to určitě věc, která přináší velkou přidanou hodnotu. Jak víme, oznámil to předseda komise Juncker Eh, na začátku svého mandátu a měli bychom eh, poděkovat Evropské komisi za to, že v tak krátké době byla schopna předložit příslušný návrh a že už je teď možné přistoupit k prvním projektům a pozvat mladé lidi k účasti na nich. Víme, že částečně se do toho promítly i stávající programy, ale jinak si myslím, že tato velmi rychlá reakce je bezprecedentní. A to proto, že teď už máme před sebou legislativní návrh, kterým bude vytvořen právní základ pro tento Evropský sbor Solidarity. Myslím, že nikdo asi nemůže mít pochybnosti o tom, že to určitě přispěje k dobrému fungování společnost, k empatii, k pocitu sounáležitosti se společností pokud se mladí lidé budou moci účastnit eh, těchto dobrovolných iniciativ. Evropská komise také eh, představila zvláštní iniciativu, která se týkala projektů, které už probíhaly v minulosti nebo probíhají v současnosti. My si myslíme, že i jejich fungování by šlo zlepšit a mohla by se do nich promít, promítnout eh, tato solidarita. A víme také, že eh, tím komise navazuje na program Interreg, který eh, byl autonomní, eh, byl specificky oddělený od ostatních evropských programů a sloužil k podobným účelům. Ale samozřejmě se s tím financovaly také pracovní stáže, kterým, díky kterým mladí lidé získávali pracovní zkušenost. je ale také si potřeba uvědomit, že ne vždy, vždy, vždy všichni vítají, že eh, je k dispozici tady řada mladých lidí, kteří jsou připraveni pracovat eh, téměř eh, zadarmo nebo jenom za symbolickou odměnu, protože jim to konkuruje. Takže na to nutně by se solidarita stahovat nemusela. Musíme tedy hovořit o tom, jestli se to má týkat i tohoto prvního zaměstnání nebo z pracovní stáže. Někteří hovoří, že by to mělo být 80% té dobrovolné, čistě dobrovolné práce a 20% pracovních stáží, ale někteří si zase myslí, že by ty pracovní stáže měly, být, měly mít výraznější podíl. Kromě těchto poznámek jsem eh, ještě chtěl uvést eh, pozměňovací návrhy. Eh, my eh, tedy vlastní pozměňovací návrhy, které by měly do toho vnést větší regionální aspekt. A chtěl bych také vyzvat všechny kolegy tohoto výboru z politických skupin, aby se nad tím zamysleli, protože myslím, že díky zájemné spolupráci se nám podaří eh, tento text vylepšit. Děkuji. Ten seznam stínových zpravodajů není úplný. Já se tedy ptám, jestli tady jsou kolegové, kteří by chtěli zastoupit své politické skupiny. Prosím, hlaste se o své pan Takula. Puheenjohtaja, minun, minun paperissani lukee, että minä olen varjoesittelijä yrittänyt vähän tuota... Mně bylo řečeno, že já jsem stínový zpravodaj, takže já se chci také vyjádřit k návrhu této zprávy. Mluvím finsky, když chápu, že ne všichni finsky eh, rozumí, protože to velmi složitý jazyk. Teď eh, tedy dovolte, abych se vyjádřil k návrhu pro Evropský sbor eh, Solidarity. Je to vynikající věc, která by mohla podnítit eh, soudržnost, solidaritu v Evropské unii. To jsou, eh, jak víme, i velmi důležité cíle Evropské unie. Jde teď o to, jak vytvořit právní základ pro tento sbor a díky tomu dát příležitost mladým lidem, aby se mohli účastnit těchto iniciativ. Víme, že jde o dobrovolnou práci, ale může to být i pracovní činnost. Jde také o podpoření mobility mladých lidí, o jejich zapojení do pracovního trhu a jejich další odbornou přípravu a vzdělávání. To všechno by mělo být zpřístupněno eh, prostřednictvím jednotného webového portálu, ale já bych se ještě chtěl zeptat na několik eh, věcí. Nebo mě si pan Pravodaj už se nad tím zamýšlel. Zajímalo by mě, jaké mají být očekávané dopady sporu solidarity na financování programu Erasmus+, plus, nebo bude to mít nějaký dopad na jeho další eh, přípravu na příští období, nevznikne díky tomu jenom jakási, eh, jakýsi rezervoár levné pracovní síly, A potom se chci zeptat, eh, jaký to bude mít, eh, jakou to bude mít souvislost s evropskými podprogramy pro dobrovolnou činnost, které mají velmi často nízký práh, a to proto, že nabízejí eh, velmi snadné příležitosti pro dobrovolnou práci. Znamená to v praxi, nebo to znamená v praxi, že tyto programy budou ukončeny? Jde o to zvýšit účast eh, mladých lidí. Očekáváme ale, že se na tom budou podílet také národní úřady, které mají na starosti odbornou přípravu mladých lidí. A dále bych se chtěl zeptat na pozadí eh, nebo profil těch lidí, kteří se to budou moci účastnit, jaké budou muset mít vzdělání, kvalifikaci o jaké mladé lidi nám tady, jaká je ta cílová skupina. Tolik tedy ode mě. Určitě e, zazní i další otázky. To jsou věci, které mě nebyly jasné. A určitě e, po té diskuzi e, vznikne velmi kvalitní stanovisko. A já se těším na tu spolupráci s panem zpravodajem. Thank you very much, Děkuji, paní Vana. Thank you, Madam Chair. Uh, thank... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Ekmanovi za úvod k tomuto tématu. Musím omluvit eh, svého kolegu, svoji kolegyni Ferreiru, která tady dnes být nemůže. Já mám od ní poznámky, tak je přečtu. Jak asi víte, zelení vítají tento sobo, soubor eh, pro solidaritu eh, my si také myslíme, že je to velmi eh, vhodný nástroj pro to, aby mladí lidé vytvářeli své vlastní projekty a také si myslíme, že by na to měli čerstvé nové peníze, ale říkáme si, odkud ty peníze přijdou. Myslím, že by bylo katastrofické, kdybychom ty peníze vzali z nějakých dobře fungujících programů, jako je Erasmus+, nebo IA, IRDF. Myslím, že by mělo být eh, na členských státech, aby na to poskytli nové peníze. My sice vítáme vznik eh, tohoto sboru, ale myslíme si, že by to eh, mělo být integrované s tou dobrovolnou službou. Eh, nechceme, aby se to překrývalo. A myslíme si, že je velmi znepokojivé, že tento návrh nerozlišuje mezi dobrovolnou činností nebo dobrovolnickou činností a pracovní náplní my si nemyslíme, že eh, by se to mělo směšovat a potom si myslíme, eh, že eh, tato dobrovolná práce by měla být ve prospěch místních komunit, zejména ve prospěch těch, kteří jsou různým způsobem znevýhodnění. Musí to být inkluzivní, nemůže to být určeno pouze pro ty privilegované. Děkuji vám, paní Damato. Děkuji, paní předsedkyně. Tato otázka Evropského sboru Solidarity mi připadá podstatně důležitá, protože eh, víme, jaký je tady počet přírodních katastrof. Tento spor má symbolickou hodnotu, která je zásadní. Tato iniciativa je také symbolická, takže čekáme na návrh stanoviska eh, na podzim, ale chtěla bych učinit několik eh, připomínek. To, co řekl pan Juncker o stavu Unie roku 2016, bylo, že Zbor Solidarity by měl poskytnout mladým možnost účastnit se celé řady eh, úkonů a poskytování pomoci v obtížných situacích. To bude užitečné pro ty mladé lidi, nejenom pro to, že by pomáhali, ale bude to užitečné také pro eh, regionální, lokální a nevládní organizace. Jedná se o různé výzvy a já sdílím ducha této iniciativy. Také souhlasím s některými aspekty, které jsou v usnesení, které eh, přijal parlament. To pozvání, které eh, bylo předloženo komisí z hlediska tohoto sboru, spočívá v tom, že bychom měli jasně rozlišovat na jedné straně dobrovolnickou činnost a na druhé straně profesní stáže. A tento zásadní rozdíl by měl být ponechán mezi dobrovolnictvím a e, vykonáváním určitých pracovních výkonů. A samozřejmě eh, měli bychom vyčlenit specifické úkoly a výkony, které by tito pracovníci mohli vykonávat. Také musíme vyjádřit některá znepokojení, když slyšíme komisi, že říká, že by chtěla zabudovat tento sbor do existujících programů, zvláště do kulturních eh, programů, jako například Erasmus+, nebo Záruka pro mladé, nebo do programu inovací. Komise ovšem neposkytla dostatečné informace ohledně finančních a lidských zdrojů, které by měly být vyčleněny. Tato iniciativa, která na počátku se opírala o solidaritu, by si zasluhovala jasné upřesnění ze strany komise, zvláště z hlediska rozpočtu, který by měla umožnit dostatečné a efektivní fungování. Paní Malkova má slovo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 takže my se domníváme, že tento projekt Evropského sboru Solidarity je zajímavou věcí, protože se zabývá těmi důležitými problémy a navíc tady máme několik důležitých otázek. Mně poprvé řečeno není úplně jasné, jak, anebo zda vůbec tento sbor Solidarity nakonec se bude rozlišovat od té Evropské služby dobrovolnictví. A to soustředění toho programu není primárně na dobrovolnou službu, protože výsledně se jedná o podporu různých stáží a některých pracovních e, míst. Já nejsem úplně přesvědčena ještě, zda tato kombinace v rámci jednoho e, jediného programu je smysluplná. Samozřejmě člověk nemůže být proti tomu, Tady nemůžeme být proti tomu, aby Evropská unie prostě uvedla v život takovéto záměry, ale není mi úplně jasné, jak a kdo v konečném efektu bude rozlišovat, co je teda projekt solidarity a co je například jakousi nabídkou stáže nebo praxe. O tom bych se chtěla něco dozvědět. Ale především tady je otázka, proč například pracovní místo v rámci tohoto návrhu je omezeno na 12 měsíců. Protože u té iniciativy pro mladé jde o to, abychom v podstatě zprostředkovali stabilní pracovní místa. A velice často se tady objevují otázky ohledně financí. Tady vlastně se to jaksi čerpá z osmi různých programů, takže za zelené, za zelené máme tady eh, otázku, jak ty finanční záměry mají ve skutečnosti tedy vypadat. Děkuji. Pan Van Nisteroj, máte slovo. Děkuji. Já myslím, že je vždycky zajímavé na regi se zamýšlet nad těmito iniciativami. A možná bychom měli jít ještě dále v této nové aktivitě. Protože v Evropě konstatujeme, že musíme klást důraz na angažovanost občanů, kteří by byli ochotní řešit situace v souvislosti s katastrofami přírodního typu, ale také z hlediska eh, aktivnější sociální role. Jde nyní o to Komu je určena tato iniciativa a jak se to konkrétně bude naplňovat? Proč se tento typ iniciativy nesvěří regionům nebo městům, které bychom vyzvali, aby se účastnili, aby zajišťovali nábor těchto účastníků tohoto sboru a my bychom mohli zase z naší strany zajistit určitou komunikaci Máme totiž sklon zapomínat na to, že mladí lidé jsou ochotní se účastnit, vyjadřovat své názory. Je to určitá zkušenost a tento typ iniciativy by měl přispět eh, k zlepšení obrazu Evropské unie. A tito mladí eh, by měli mít dojem, že mají možnost se účastnit. Takže ono to přesahuje eh, individuální zkušenost. A myslím si, že v rámci eh, našeho výboru REGI bychom se měli také zavázat v tomto ohledu. Proč například komise nevyjednává? Víte, že máme eh, výbor regionu, máme tady komisaře. Myslím si, že je to velice důležitá záležitost. Možná bychom měli zdůrazňovat eh, nezbytnost podporovat tyto iniciativy a v podstatě zabývat se komunikací, například v podobě videa nebo jiných prostředků, tak aby se mladí mohli účastnit tohoto sboru v rámci jednotlivých iniciativ. Ano, už v poslední době proběhlo mnoho takových iniciativ, které nevždy byly zakončeny úspěchem. Ale myslím si, že by bylo vhodné zamyslet se nad těmito možnostmi. A navíc náš výbor, REGI, by měl zdůrazňovat eh, toto kolektivní osvojení si tohoto ducha, eh, který je typický pro nevládní organizace a pro regiony. Myslím si, že to je nezbytné pro úspěch. Mohli bychom možná si stanovit nový model, protože pokud používáme stále stejné metody, tak máme stále stejné výsledky. Takže eh, jistě, tak eh, tady se říká, že z hvězdy září, takže pokusme se o to, aby skutečně zářily. Děkuji, pane Van Nisteroj. Máme tady zástupce Evropské komise, dvě ředitelství, generální ředitelství. Kdo začne, pánové? No one, no wishes. Good? Okay. Good afternoon to everybody. Mr. Robert Franz, yes. Okay. Yeah. Good afternoon. Robert Franz, dobré odpoledne. Jmenuji se Robert Franč a pracuji na e, generálním ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu. Zodpovídáme zodpovídáme na, e, za prováděcí fázi Evropského sboru Solidarity. Pokusím se odpovědět na otázky, které jsem si tu vyslechl. Myslel, myslím si, že některé se opakovaly a některé jsou také na snadě a dostáváme je poměrně často. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za velmi laskavá slova, která podporují myšlenku Evropského sboru Solidarity. To znamená, že chceme poskytnout mladým lidem možnost vyjádřit jejich solidaritu a podílet se na dalším rozvoji Evropy. A nyní ke konkrétním dotazům. Někteří poslanci Evropského parlamentu se ptali na dopad a efekt eh, na eh, program Erasmus. Víte, že již více než 20 let funguje Evropská dobrovolnická služba a když nyní vytvoříme Evropský sport Solidarity, tak v podstatě přeneseme činnosti, které vznikly v rámci oblasti působnosti členských států eh, eh, z toho dobrovolnictví do sboru Solidarity. A tím v podstatě přesouváme i finanční prostředky, což je jasně patrné z legislativního návrhu ale nejde o to, že bychom to pouze jinak nazvali a převedli ty prostředky, ale přidáváme tam novou dimenzi, například dimenzi dalšího vzdělávání, ale také nový formát. Vnášíme do toho dobrovolnictví nový formát. To znamená, že už tam není možnost pouze eh, přeshraničních aktivit, ale také aktivit ve, eh, ve vlastní domovské zemi. Já jsem si velmi pečlivě poslechl to, co zaznělo ve veřejných konzultacích, dříve než jsme předložili ten návrh. A musím říci, že naprosto jasně zaznělo, že musíme vzít v potaz dvě hlediska provádění, to znamená za prvé kvalitu, nesmíme nějak snižovat kvalitu Ehm, ve srovnání s Evropskou dobrovolnickou službou. Naopak, ta kvalita musí být ještě vyšší než u Evropské dobrovolnické služby. Na druhou stranu musíme být velmi obezřetní, pokud jde o kvalitu těch pracovních míst, která nabízíme a pečlivě mezi nimi rozlišovat. Kromě toho se jasně zdůrazňovala potřeba toho, aby to byl program inkluzivní. A právě proto jsme navrhli nové formáty ehm, činností, krátkodobé Budou to eh, tedy krátkodobé činnosti, eh, budou to činnosti ve skupině, takže eh, se toho budou moci účastnit mladí lidé ve skupině kratší dobu a budou se, bude se to zaměřovat především na mladé lidi ze znevýhodněného prostředí a některé projekty budou nabízet dobrovolnictví na částečný úvazek, tak říkajíc. To znamená, že mladí lidé budou sami předkládat eh, projekty a v jejich rámci budou odvádět dobrovolnickou práci ve svém volném čase. To znamená, že se snažíme o další podnět mm, a o další příležitosti. Eh, podle mě to povede tedy k lepší inkluzivnosti, inkluzivitě toho programu. Struktury provádění Evropského sboru Solidarity jsou v podstatě shodné se strukturami provádění programu Erasmus+. To znamená, že to provádění neprobíhá přímo tady v Bruselu prostřednictvím výkonné agentury, ale většinou je tomu tak, že se tak děje prostřednictvím sítě národních agentur, které vznikly ve členských státech. A to zase zaručuje, Eh, blízkost k těm samotným projektům, což jsme konec konců zažili i při provádění programu Erasmus+. Národní agentury, a tím se dostávám k otázce, která se toho týkala, národní agentury, které v tuto chvíli zodpovídají za realizaci Evropy evropské dobrovolnické služby zodpovídají za realizaci celého dobrovolnického sboru nebo sboru Solidarity, včetně těch vzdělávacích aktivit včetně tohoto rozměru dalšího vzdělávání. V tuto chvíli máme takřka 33 tisíc registrovaných mladých lidí, kteří se zaregistrovali v naší databázi a projevili tak svoji ochotu účastnit se nějakých dobrovolnických aktivit, eh, výcviku, eh, když si mají vybrat, jaký typ aktivit by chtěli zvolit, tak 86% z nich říká, že by se chtěli účastnit eh, té či oné možnosti. To znamená, že by v podstatě eh, byli ochotní dělat eh, na, nebo pracovat na obou rovinách, což je velmi zajímavé. Samozřejmě, že tato registrace motivovaných mladých lidí Eh, která vytváří jádro sboru Solidarity, nám poskytuje možnost s nimi spolupracovat a to ne pouze tehdy, pokud tu činnost provádí, ale také předtím a, což je důležité, potom. Naším Cílem je totiž to, abychom co možná nejlépe využili ty kompetence a dovednosti, které získali během té činnosti. To znamená, že jim potom pomáháme například při eh, vstupu na trh práce. A nyní se na to pojďme podívat z rozpočtového hlediska. Už jsem hovořil o činnostech, které jsou v tuto chvíli uh, už jsem hovořil o tom, že činnosti, které jsou v tuto chvíli prováděny v rámci dobrovolnictví, jsou přeneseny do Evropského sboru e, Solidarity. E, týká se to zhruba 90 milionů plus nějakých e, peněz na zprávu. Stále ještě zbývá nějaký rozpočet v programu Erasmus+. Jsou to peníze, které jsou určeny na dobrovolnické aktivity, které ovšem nespadají do, eh, geografického oblasti, do geografické oblasti působnosti Evropského sboru Solidarity. To znamená, že paralelně tedy bude možno i zde provádět dobrovolnickou práci. Stejné subjekty tedy provádějí obě činnosti a proto se domníváme, že by Eh, tady bylo dobré, kdyby tady byly stejné procesy, kdyby měly podobné, podobná zařízení, aby eh, to dobrovolnictví nebylo v jednom případě finančně málo náročné a v jiném více náročné. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tedy organizaci obou programů co možná nejvíce sladili. Někdo zmínil to, že v této souvislosti jsou velmi důležitá místní společenství a že místní lidé by měli být do toho zapojeni a že by i, ty, i ti účastníci programu měli vědět, do jakého společenství jsou svojí prací eh, zapojeni. My se v rámci tohoto programu nesoustředíme pouze na samotné mladé lidi, ne pouze na organizaci, ale jde nám také o potřeby samotného místního společenství. To znamená, že už dnes se v tom snažíme angažovat a snažíme se aktivity mladých lidí propojit s tím, co se děje v jejich okolí, tedy tam, kde tu činnost vyvíjejí a e, v tomto ohledu tedy chceme být ještě úspěšnější a přispět tak e, k úspěchu Evropského sboru Solidarity. Možná, že jedna věc je poměrně zavádějící a e, tento, toto nedorozumění nastává poměrně všechno, e, často. My tedy chceme rozlišit první fázi, to je rok 2017, e, v prosinci vyjde sdělení komise, na kterém to bude založeno a kromě toho to bude založeno na osm pro, osmi programech, které se právě Evropského solidaritu sboru Solidarity fungají, eh, týkají. My tedy chceme implementovat osm různých programů, které již přispívají k této myšlence, ale je to stále ještě osm oddělených programů a tím spojujícím prvkem je soubor mladých lidí, kteří se registrovali k eh, dobrovolnické práci. To znamená, že využíváme rozpočet tohoto programu tak, jak byl schválen eh, příslušnými vládami, vládními orgány v rámci toho programu. Objevila se také otázka, proč se soustředíme pouze na mladé lidi a jaká je definice mladého člověka. My tedy používáme eh, definici Eh, mladého člověka mezi 18. a 30. rokem života. Domníváme se, že právě mladí lidé eh, představují generaci, na kterou bychom se měli zaměřit, protože jsou zranitelní, často jsou velmi zasaženi hospodářskou krizí a domníváme se, že by tedy mohli dobře přispět eh, k dalšímu rozvoji společnosti a že bychom je tedy měli co možná nejvíce zapojit. Kromě toho se objevila žádost lépe definovat ten typ činností nebo formáty té práce. My kromě nařízení eh, předkládáme také pracovní dokument komise a v tomto pracovním doku, eh, eh, dokumentu velmi pečlivě a podrobně popisujeme typy činností, které budou v rámci Evropského sboru Solidarity odváděny nebo vyvíjeny a jak to tady konkrétně bude vypadat proč ta maximální délka je pouze 12 měsíců, proč to není víc. Jde o to, že tento nástroj nechceme chápat jako nástroje trhu práce. Nechceme, aby to vlastně nahrazovalo aktivní politiku zaměstnanosti protože Evropská unie má pro tyto účely jiné nástroje, jiné nástroje proto mají i samotné členské státy. My se v tuto chvíli soustředíme pouze na další vzdělávání, odborné vzdělávání, pracovní místa eh, a s tím zpěté činnosti. První řečník hovořil o tom, že pokud si detailně prostudujete návrh, tak zjistíte, že podíl peněz, které se využívají v rámci vzdělávání, je mnohem menší než podíl peněz, který připadne na vzdělávání. My se domníváme, že právě, ne, ne, které připadne na dobrovolnictví. Myslím si, že právě ta dobrovolnická činnost je naprosto stěžení a že to je jedna z nejdůležitějších věcí, eh, které se mladí lidé mohou eh, věnovat. Další dotaz se týkal toho, proč navrhujeme zvláštní právní základ. My se díky tomu snažíme o právní stabilitu fondů, eh, které budou na základě tohoto eh, programu využity jsou to peníze, které budou moci využít organizace, které se budou podílet na Evropském sboru Solidarity a skýtá to skutečně velký potenciál, jak je vidět. Děkuji za tu myšlenku, že bychom měli vyzvat regiony a města ke spolupráci. Právě o to nám jde. Vytvoření tohoto souboru motivovaných mladých lidí nesouvisí pouze s tím, že z toho chceme vybírat mladé lidi a dávat jim práci, ale chceme také to, aby tito lidé přispěli eh, k větší soudržnosti naší společnosti, což je myšlenka velmi dobrá a budeme na tom dále pracovat jak s vámi, tak s eh, výborem eh, regionu. Děkuji, děkuji a doufám, že se mě podařilo odpovědět na většinu z vašich dotazů. Děkuji to vysvětlení bylo podrobné. E, ptám se ještě kolegyně, jestli by k tomu chtěla něco dodat. Ne, protože kolega Robert v podstatě e, všechno vysvětlil velmi dobře. Možná, že si dovolím dodat jenom jednu jedinou věc. Za prvé, chci říci, že jsem z generálního ředitelství pro zaměstnanost a chci ještě jednou zdůraznit, že ta e, dimenze zaměst, odborná, odborného vzdělávání nemá za cíl především to, abychom bojovali proti nezaměstnanosti mladých lidí. K tomu máme například garanci pro mladé, jiný nástroj, který má mnohem širší oblast působnosti a který se tedy snaží eh, pomáhat mladým nezaměstnaným v Evropě. Musíme mít tedy na paměti, že těch 20 tisíc míst, se kterými se počítá v rámci odborného výcviku představují eh, další dodatečnou příležitost pro mladé lidi. Jak tedy mladí lidé mohou získat příležitost, jak se mohou zapojit a jak tedy mohou odvádět nějaké, nějakou solidární práci. To byla jedna věc, kterou jsem chtěla říci. A pak ještě něco jiného, eh, levná práce. Ano, o tom jste hovořili. A musím říci, že to je obava, kterou máme i my. Chceme, aby ta místa byla velmi kvalitní a proto tedy požadujeme, aby všechna místa odpovídala našemu kvalitativnímu rámci pro Eh, takováto učební místa. Kromě toho chceme, aby byla placená, aby je platil zaměstnavatel. A pokud je o ta pracovní místa, tak mm, chci zdůraznit, že musí odpovídat mezinárodním nařízením, včetně minimální mzdy. A nyní ještě jedna věc. Počítáme s tím, že bychom do toho zapojili i další aktéry na trhu práce, například eh, eh, obchodní komory. Protože právě tyto subjekty mají dobrou znalost trhu práce a mohou potom pomoci i následně, po té, co mladí lidé tedy absolvují tu praxi, to praktikum, tak jim budou moci pomoci s integrací na trh práce. A také umí dobře na, mm, nacházet pro ty uchazeče, pro ty mladé lidi vhodná volná pracovní místa. Děkuji a nyní má slovo pan Heckman, aby eh, naši diskuzi uzavřel. Tak... Děkuji. Eh, chtěl bych odnieść do... Děkuji mnohokrát. Děkuji za všechny eh, tyto příspěvky. Já bych se chtěl vrátit k některým připomínkám, které jsme zaznamenali a k některým otázkám. I když eh, většina otázek byla zodpovězena právě zástupci komise. Já nejsem samozřejmě mluvčím komise, spíše naopak, většinou jsem velmi kritický ohledně dokumentu komise, ale musím zde uznat, že tento dokument byl vypracován v rekordním čase. A je to dokument, který podle mého názoru eh, je kvalitní, je to dobrý dokument, takže blahopřejeme útvaru komise, který přispěl k vypracování tohoto návrhu. Náš kolega Takula hovořil o budoucnosti a ptal se, co se stane o roku, po roce 2020. V tomto dokumentu to není nějak specifikováno, protože tady jde o období 2018, 19 až 2020. Tedy dokument eh, v podstatě hovoří o finančních zdrojích které pocházejí převážně z orazmu plus, dále také z mechanismu eh, civilní ochrany LIFE a také eh, z Fondu pro rozvoj venkova. Toto všechno je popsáno v tomto dokumentu velmi podrobně a týká se to také horizontu vlastně až do horizontu 2020. Co se bude dít poté, to je něco, o čem bychom možná měli diskutovat později. Pak je tady otázka evropské dobrovolnické služby. Pokud jsem to eh, dobře pochopil, tak eh, máme tady tento Evropský dobrovolní sbor a v podstatě tady eh, přebíráme iniciativy, které se týkají členských států ale zároveň tady máme eh, takzvanou dobrovolnou službu, eh, která eh, se může vztahovat také na třetí země, to znamená nečlenské země. Takže v tom případě můžeme oba programy vnímat jako komplementární. Pak tady zazněla další otázka ohledně těchto, mm, otá- těchto zborů Hovořilo se o tom, jakých sektorů se to bude týkat, v jakých sektorech tyto brigády stáže budou fungovat. A opět, dokument komise tady uvádí e, tyto útvary, je to například prevence přírodních katastrof, e, ale potravinářská pomoc, e, kreativita, sport, fyzická činnost, sociální aktivity. V podstatě jsou tam vyjmenovány všechny tyto obory a je to uh, popsáno velmi podrobně. Ale samozřejmě, že o tom můžeme diskutovat a e, zjišťovat, zda by bylo vhodné ještě rozšířit e, tyto oblasti, kde by tyto stáže mohly probíhat. Pak je tady další záležitost. Tento nový nástroj by neměl upřednostňovat hm, používání laciné pracovní síly. Ne, e, tady e, by vlastně jsme mohli uvažovat o jakési značce excelence nebo kvality těm organizacím, které umožňují zaměstnávat tyto mladé lidi v rámci tohoto sboru. To je relativně dobrý nápad. Je to určitá záruka právě toho, abychom se neocitli v situacích, kde by vzniklo riziko zneužívání a vykořišťování laciné pracovní síly. A tato značka kvality by umožnila těm mladým lidem vlastně mm, podpořit jejich zkušenost. Kdo by se mohl účastnit tohoto sboru. Zástupce komise to řekl, to znamená, je to určeno lidem do 30 let a měli by to být také lidé například, kteří, kteří jsou znevýhodňováni. A to je pozitivum tohoto nového nástroje, protože se jedná o mladé lidi, kteří mají určité potíže, ať už je to v oblasti vzdělávání nebo v oblasti zdraví. I to je velmi jasně vylíčeno v dokumentu komise. Takže já si myslím, že e, tyto vzorce, které se tam objevují, jsou vynikající. A nakonec já chápu ty různé argumenty, které tady zazněly v těch jednotlivých vystoupeních, zvláště e, když e, se hovořilo o té rovnováze, tedy 80 a 20 z hlediska dobrovolné činnosti. Já si myslím, že tento nástroj samozřejmě nemůže bojovat zásadně proti nezaměstnanosti mladých v Unii. Nicméně já předložím určitý pozměňovací návrh ohledně změny tohoto poměru. A to proto, abych zohlednil eh, situaci, která existuje z hledisku z hlediska počtu těchto mladých lidí v této věkové kategorii, musíme zohledňovat jejich specifickou situaci. Pokud jedna jediná osoba by našla místo díky tomuto programu, tak je to plus a to je jistě ta přidaná hodnota eh, tohoto programu, protože pokud najde ta osoba zaměstnání, bude to stabilní zaměstnání, takže to přesahuje pouhé dobrovolnictví. So thank you for the discussion and we continue now Eh, děkuji, teď budeme pokročovat s dalším bodem na našem programu. To je stanovisko eh, s názvem eh, hospodářská politika eurozóny a autorem je Ramon Luis Valcar Salsiso. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Původně jsem měl vystoupit dnes dopoledne, ale děkuji, že jste eh, souhlasila s tím, že se to přesune na odpolední část. Omlouvám se za to, že jsem tady, tady dnes dopoledne eh, nemohl eh, být. Nyní bych chtěl prezentovat toto stanovisko. V něm se snažíme zdůraznit, jak důležitá je kohezní politika. Je to nástroj, který může vytvářet pracovní eh, místa, může eh, stimulovat hospodářský růst v regionech, ale také eh, to může být jako zdroj, může sloužit jako zdroj investic. Myslím, že bychom vždy měli zdůrazňovat důležitost této politiky pro budování mostu, pro mm, solidaritu, soudržnost a e, snižování rozdílů mezi regiony a zbližování například těch e, nejodlehlejších regionů. A to proto, že Evropská unie v současnosti e, prochází obtížnou dobou. Kohezní politika je hlavní nástroj, který máme. A mohli bychom mohli bychom Eh, tedy eh, vždy využívat tohoto nástroje v případě různých krizí nebo hospodářských obtíží. Tento text tedy eh, se zaměřuje na to, aby vypíchnul tyto aspekty, ale také, jak je důležité komunikovat našim občanům výsledky této politiky a možná jim pochopit, jak eh, důležité to je pro některé regiony. Musíme podporovat tyto iniciativy, zejména pro vědu a výzkum a příležitosti pro mladé lidi. Tento text také v neposlední eh, řadě volá po zjedno, zjednodušení kohezní politiky, aby zdroje byly eh, lépe využívány, efektivně využívány. Mladí lidé nejenom, že jsou budoucností Evropy, ale jsou i eh, tou přítomností a musí být v jádru všeho, co tady děláme. A na závěr také tento text říká, jak eh, je důležité, aby kozní politika měla k dispozici flexibilní mechanismy, které budou hledat různé synergie mezi jednotlivými programy a fondy. Politika soudržnosti je také důležitá pro to, abychom vytvářeli inteligentní, inkluzivní, udržitelný růst, nenechávali nikoho stranou. To by mělo být eh, cílem eh, všech těchto politik. Tolik tedy můj úvod eh, k tomuto stanovisku a rád si poslechnu vaše připomínky. a budu se snažit je zohlednit také do tohoto textu. Děkuji vám za vaši prezentaci a teď budu mluvit jednotlivý stínový zpravodajové a jako první paní Breso. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegovi Ramonovi Luizovi za tento první návrh. Já myslím, že je tam řada velmi zajímavých bodů. Chtěla bych zdůraznit některé z nich a potom uvidíme, eh, jak bychom je mohli třeba eh, zohlednit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Tato zpráva také vytváří určitou bilanci v oblasti hospodářské a měnové politiky v Evropské unii ale je tady speciální důraz na politiku soudržnosti pro eurozónu vzhledem k novému programu, novému období a vzhledem k nové finanční eh, periodě. Už ta společná měna ukazuje, že je potřeba slaďovat eh, hospodářskou eh, situaci v těchto regionech a snižovat eh, ty rozdíly a výkyvy v jejich hospodářské výkonnosti, aby byla eurozóna co nejvíce stabilizovaná. To je tedy hlavní cíl. Je ale důležité, aby se politika soudržnosti vztahovala na všechny regiony, protože může pomoci s konkurenceschopností, pokud například byly velmi postiženy nějakými ekonomickými šoky nebo krizemi a to vytvořilo další asymetrické eh, dopady. Hlavní eh, funkcí je tedy, jak bylo řečeno, snižovat eh, rozdíly a umožnit jim rychle se vrátit na cestu konvergence. A tato stabilita by eh, mohla stimulovat i další ekonomický, sociální rozvoj eurozóny. Samozřejmě jde o zlepšování konkurenceschopnosti členských států a poté to samozřejmě má všechno dopad, pozitivní dopad na ty státy, které utrpěly asymetrické ekonomické šoky. Sama politika o sobě to ale udělat eh, nemůže ale v souvislosti s dalšími politikami, dalšími programy eh, by mohla přispět k větší konvergenci ekonomik a zlepšit konkurenceschopnost těch jednotlivých regionů. Víme, že tady jde také o mikroúroveň, o konkurenceschopnost jednotlivých podniků, pracovních sil, eh, sociální oblasti. Je to spíše mikropolitika. Nicméně potom jde také o ty externí ekonomické šoky a tam je potřeba zasovat na makroekonomické úrovni. My si myslíme, že politika soudržnosti může dělat určité věci, jak uvnitř eurozóny, tak i vně ní, ale hlavním cílem je zabránit divergenci těch eh, regionů. Ještě jednou vám eh, děkuji a určitě přispějí svými pozměňovacími návrhy a potom probereme, jak se na nich eh, domluvit. Děkuji. Paní Tomašič má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hlavním cílem politiky soudržnosti je přispívat k zaměstnanosti a hospodářskému růstu, ale samozřejmě pouze pokud eh, prostředky jsou vyčleněny na rozumné projekty. Víme, že krize způsobila vyšší zadlužení některých států, to je pořád velká překážka pro hospodářský růst a může, eh, mohou tím vznikat další rozdíly mezi regiony Jde také o koordinaci a řízení v administrativě, o předkládání plánu, o možnosti eh, národního spolufinancování. To všechno spolu souvisí. A to všechno by měly provádět místní orgány. A potom jde také o harmonizaci hospodářských politik členských států a také to, aby byly vybírány projekty, které přispívají ekonomikám členských států. A proto je potřeba zaměřit na určité nejvíce eh, znevýhodněné regiony. A potom jde také o to, jak by to mohly přispět strukturální fondy a o přilákání dalších investic is Norika Nikolai from the ALDE. Za ALDE tady měla být paní Nikolaj a ta poprosila mě, abych tady zprostředkovala jejich stanovisko a přispěla jejím jménem do diskuze. Ona by tedy chtěla říct následující, podporuje eh, přístup pana zpravodaje, děkuje za jeho práci a má následující poznámky ta zpráva se nevztahuje na všechny státy EU, ale pouze na státy eurozóny. A obecně vzato ten makrofinanční přístup by se měl stahovat na všechny členské země. Víme, že už e, to je tak v Maastrichtské smlouvě, je to v té legislativě o rozpočtových deficitech. Prostřednictvím toho by měly být stanovány určité cíle EU a eh, my bychom se měli zaměřovat na to, jakou roli by regionální rozvojová politika mohla hrát eh, v eurozóně. Někteří si ale myslí, že tato politika má se pouze snižovat eh, rozdíly mezi novými a starými členskými státy. Ale podle paní Nikolaj je politika soudržnosti také dobrý nástroj včetně eurozóny. Můžeme tedy mít více flexibility, usilovat o zlepšení poskytování evropských fondů. Tolik tedy od paní Nikolaj. A teď paní Martina Michals jako další eh, stínová zpravodajka má slovo. mnohokrát děkuji také zpravodaji. My se domníváme, že ta zpráva jde správným a zodpovědným směrem, protože zvláště eh, právě to bylo tady uvedeno, ta politika v soudržnosti, jak si se objevuje v tom správném směru a v podstatě jde o vyvážený vývoj Evropské unie. Takže my si myslíme, že by se to mělo trochu rozšířit za prvé my všichni jsme tady zajedno v tom, že ano, politická, politika soudržnosti může jaksi tlumit sociálně ekonomické dopady krize, ale jsou tady také hranice této politiky. To znamená, že E, ji předpokládá e, e, samozřejmě také účast členských států a nemůže v podstatě vyžehlit tyto problémy těch jednotlivých členských států Evropské unie. Takže mělo by to být více začleněno a bylo by jaksi důležité lépe rozdělovat to bohatství právě prostřednictvím strukturálních fondů a těch různých podpůrných nástrojů. Také jsme zajedno v tom, že politika soudržnosti samozřejmě musí být pravidelně přizpůsobována reálným problémům. Ale zároveň nemůžeme očekávat, že bez dodatečných prostředků bude plnit dodatečné další úkoly. Co se týče tohoto stanoviska, tak já se domnívám, že bychom měli znovu zdůraznit to, co Regi už častěji učinil, a sice synergii mezi těmi podpůrnými nástroji, to je velmi důležité, ale nesmí tady být nějaký latentní přechod eh, z hlediska článku 171, latentní přesouvání právě z politiky soudržnosti do politiky investic. A v neposlední řadě musí to být jaksi více propojeno s evropským semestrem a s těmi specifickými doporučeními ohledně těch eh, různých zemí. To musíme odmítnout, protože už ten roční rytmus je v rozporu s tím dlouhodobým průběhem plánování eh, politiky soudržnosti a eh, to nám bylo stále potvrzováno těmi představiteli jednotlivých těch eh, orgánů místní samozprávy. Samozřejmě, že jde o liberalizaci těch eh, různých veřejných funkcí a to není cílem politiky soudržnosti. A nakonec náš parlament nedávno mm, hovořil také o makroekonomické kondicionalitě. To bylo odmítnuto, protože eh, tady potřebujeme hospodářskou koordinaci. Děkuji. Let's. Děkuji. A nyní má slovo pan Škrlec. Já jsem zmáčknul špatné tlačítko, omlouvám se, milí kolegové, milá paní předsedkyně, vítáme zprávu, o které v tuto chvíli diskutujeme, předložíme některé komentáře k tomu stanovisku. Když je řeč o růstu ve stanovisku, tak my bychom byli rádi, kdybychom tam doplnili udržitelnost. To znamená, že by to byl udržitelný uh, růst. To bychom chtěli v tom textu zdůraznit. To se dá velmi jednoduše doplnit a celé vyznění toho textu by se vylepšilo. Kromě toho vítáme opatření ve stávajícím programovém období, které se snaží o to, abychom eh, tedy eh, spojili stávající opatření v rámci horizontu 2020 s udržitelným a inkluzivním růstem. Snažíme se také, aby při eh, provádění evropských investičních a strukturálních fondů byly sledovány stejné cíle. Chceme, abychom tedy ve politice soudržnosti nepodrývali jiné cíle, jiné dlouhodobé struktury v evropských eh, regionech. Další komentář jsme proti makroekonomické kondicionalitě při socioekonomických snahách o obnovu. My si musíme uvědomit, že právě malé a střední podniky jsou hlavními příjemci těchto programů. A právě proto máme trochu obavy, že takováto opatření by mohla mít negativní dopad na veřejné mínění o, o EU. Kromě toho chceme zdůraznit, že podstatná část eh, doporučení pro jednotlivé země nemohou být doporuč- eh, do, prováděna bez aktivní role místních orgánů a proto tady vyzýváme komisi a také členské státy, aby dobře koncipovala proces, během něhož budou dobře zapojeny tyto subjekty v rámci evropského semestru je důležité zdůraznit, že i, občan, eh, že i města a obce eh, musí sehrát eh, důležitou roli při přizpůsobování se důsledkům klimatických změn a proto by tedy tady měly na to být vyhrazeny dostatečné zdroje. My jako zelení zdůrazňujeme, že je potřeba ozelenit evropský semestr, tak abychom lépe do, naše, do naší ekonomické zprávy začlenili udržitelnost je také důležité podporovat inkluzivitu, inkluzi boj proti chudobě. Domníváme se, že Evropský sociální fond by měl zaujímat v rámci evropských strukturálních a investičních fondů větší podíl a že by právě sociální inkluze měla být stěžení prioritou a mm, to v celé EU nyní o synergii fondů musíme vytvořit nové synergické efekty, nejen s horizontem 2020, musíme sem doplnit ještě nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, měl by to být hlavní zdroj evropského financování a Evropské strukturální a investiční fondy a fond EFSI by se měly zároveň doplňovat. Eh, fond EFSI by ale neměl nějak narušit dlouhodobé perspektivy politiky soudržnosti. A konečně poslední věc. Pro nás je důležité také to, abychom zdůraznili horizontální zásady vícevrstvého způsobu řízení. Snažíme se o Eh, mainstreaming a ty fondy eh, v rámci evropských strukturálních a investičních fondů by měly být eh, použity cíleným způsobem. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo další? Paní Maletič, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poděkovala všem kolegům za jejich prezentace. A děkuji také panu autorovi stanoviska, panu Valsarelsovi, Varsa Valsarelsovi Sisovi. Diskuze paralelně probíhá i ve výboru Ekon a já bych ráda zdůraznila, že není snadné oddělit hospodářskou politiku eurozóny a hospodářskou politiku států, které nejsou v eurozóně, protože je potřeba vytvořit ten správný hospodářský mix a ten je stejný pro všechny státy. To znamená, že to je dobrá kombinace fiskální konsolidace, strukturálních reform, reform, eh, výzkum a vývoj, eh, nové dovednosti, nová pracovní místa, všechno to, o čem hovoříme na úrovni Evropské unie jde o posilnění jednotného trhu, o jednotný digitální trh, o oblast dopravy, energetickou unii a o další věci. To znamená, že musíme zdůraznit politiku soudržnosti právě v tomto kontextu. Politika soudržnosti je horizontální. Všechna ta témata, která jsem vyjmenovala, sem spadají. Je to ten správný hospodářský mix, ta správná kombinace, která je hodná pro všechny členské státy, pokud chtějí podporovat hospodářský růst, rozvoj a vytváření pracovních míst. A to je konec konců cíl náš, vše, nás všech. Myslím si, že bychom tedy v tomto výboru měli zdůrazňovat především tu skutečnost, že silná a stabilní eurozóna je předpokladem silné Evropy. Jinými slovy, nemůže a naopak tedy nemůže být silná eurozóna bez silných členských států. To znamená, že my musíme posílit všechny regiony, musíme odstranit rozdíly, a měli bychom jasně požadovat, že politika soudržnosti pomáhá správnému hospodářskému mixu v celé Evropě a to tedy eh, podporuje eh, nejen hospodářskou, ale také rozvojovou politiku v celé Evropě. A děkuji a nyní má slovo pan, pan Nistelroy. Velmi stručně po všem tom, co tu už zaznělo. Mám sám pár komentářů. Pokud si uvědomíme, jaký byl ten vývoj tohoto období, tak zjistíme, že tři čtvrtiny doporučení v podstatě se vztahují k regionům a k městem. To znamená, že právě posílení soudržnosti eurozóny může být naprosto zásadně, může tedy vytvořit ten, eh, to všeobecné propojení. Druhá věc. Nevím, jaký typ dokumentu se připravuje ve výboru Ekon. My nevíme, jakým směrem ten dokument půjde, ale domníváme se, že by bylo dobré, kdyby tady byla jednota evropského rozpočtu, kdyby tedy evropský rozpočet byl chápán jednotně. Nesmíme to e, směšovat. Nemůžeme říci, že část e, politiky soudržnosti se zkrátka převede do eurozóny a tak dále. To by celý, celé bylo nesmysl. Neměli bychom ty dvě věci směšovat. Politika soudržnosti je politikou pro všechny regiony ve stávající situaci. Soudržnost je vlastně cílem Evropské unie, není to nějaký program nebo nástroj, to znamená, že nemůžete eh, něco vyjmout a udělat to jinde nemůžete více udělat v eurozóně a méně v e, soudržnosti. To je věc, která je těžko přijatelná. Zajímavé je, že, se, že můžeme vynést pozitivní komentář o externalitách. Můj kolega je z Bulharska a investice v Bulharsku okamžitě přináší výhody a prospěch jiným zemím, jejich ekonomikám. To znamená, že bychom se měli podívat na dokument, který v této souvislosti představila Rada. Ten dokument už byl oficiálně zveřejněn a zabývá se externalitami. Je tam pozitivní přístup k zemím eurozóny. V každém případě je to opřeno o dobrý základ. My velmi pečlivě nasloucháme panu komisařovi a Moskovicovi a ten říká, že eurozóna je v podstatě Evropa a měl, měla by být tak atraktivní, aby eh, sem lidé mm, přicházeli, aby to pro ně bylo dostatečně atraktivní. Já si myslím, že to je tedy věc, kterou budeme do, do budoucna řešit Myslím si, že je velmi důležité, aby právě soudržnost byla formulována jako samostatný cíl. Možná, že by bylo dobré, kdybychom tady měli k dispozici dokument výboru Ekon, tak abychom věděli, kterým směrem se ubírá, abychom věděli, eh, na čem pracovat, z čeho vycházet. Musíme tedy vědět, jaké jsou myšlenky toho eh, výboru. To znamená, že bych se chtěla zeptat, jaký je plán výboru Ekon. A We'll continue now with uh, some remarks from the European Commission, but I have... Měli bychom si teď také poslechnout eh, <clears throat> Evropskou komisi, ale já si dovolím zareagovat na to, co právě říkal pan Van Nisleroy. My máme ten návrh zprávy k dispozici. Omlouvám se, jestli jste to nedostal, ale máme ho. A teď eh, <clears throat> si poslechneme zástupce Evropské komise, který tady dnes je. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Evropská komise velmi vítá práci tohoto výboru. Poděkovat panu zpravodajovi za jeho práci na tomto stanovisku. Jak víte, postoj komise k hospodářské politice v eurozóně se objevil v tom reflexním materiálu, který jsme dávno zveřejnili. A kroky, které se tam navrhují, mají za cíl zabránit zvyšování rozdílu mezi členskými státy. Navrhují se tam různé nástroje pro konvergenci, pro makroekonomickou stabilitu, pro posílení koordinace hospodářských politik ve členských zemích. A komise také přisuzuje velkou důležitost posílení investic. Víte, že dojde k rozšíření EFSI. O tom teď jedna, se jedná v rámci trialogu. A to by mělo lepšit eh, investice a zajistit doplňkovost strukturálních a dalších fondů. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci. Děkuji. Pan zpravodaj na, má slovo na konec této debaty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také za diskuzi. Já jsem na úvod také říkal, že se pokusím eh, zohlednit vaše připomínky, že to se to určitě promítne do vyznění tohoto dokumentu. To se myslel vážně, protože vaše připomínky tento dokument rozhodně vylepší. A podle mého názoru můžeme být všichni spokojeni s těmi cíly, které tady jsou, které tady jsou uvedeny. To, co bylo společné prakticky všem příspěvkům, je to, že je tady určitý společný jmenovatel a to, že soudržnost znamená rovnost, nebo minimálně, že by politika soudržnosti vedla, měla vést ke snižování nerovností. A jasně definovaná politika soudržnosti by se měla zaměřovat právě na boj proti nerovnostem. a také na boj proti chudobě. To si bude vyžadovat spolupráce členských států a regionů a státy eurozóny, eurozóny by měly využít tyto nástroje, aby se postupně stěžovaly nerovnosti. Zejména ve státech, kde, eh, které byly nejvíce postiženy eh, hospodářskou krizí. Tyto připomínky tedy velmi rád ve svém textu zohledním. Eh, rozpočet musí být vyvážený, měl by posilovat konkurenceschopnost, A také je důležité si uvědomit, že musíme řešit eh, chyby, kterých se členské státy dopouští při vytváření příslušných struktur pro čerpání fondů. Víme, že ta, tu zprávu připravuje výbor Econ Někdo říkal, že bychom to neměli rozšiřovat i na jiné oblasti, ale my jsme si ten název nevybrali. My pouze přispíváme svým stanoviskem ke zprávě Ekonu. Nemůžeme eh, jít eh, nad rámec toho, co už eh, co má být rozsahem té zprávy. ale já si myslím, že by tam mělo být uvedeno, že jde také o udržitelný rozvoj. To tam rád doplním. Velmi těžko se odlišuje, oddělují věci, které je možné dělat v eurozóně a mimo eurozónu. Je evidentní, že politika soudržnosti je horizontální a jak říkal pan Van Nisleroy, Musíme mít jednotný přístup k vyjívání prostředků z evropského rozpočtu. Takže by se to mělo stávat na všechny regiony. Soutržnost není jenom program, je to také cíl. Pan ministr říkal, že je to cíl, který existuje nezávisle na rozpočtu. Je to určitý cíl, kterého bychom měli dosáhnout. Takže ještě mi jednou dovolte, abych vám všem poděkoval za tyto diskuzi, za nové podněty a ujišťuji vás, že eh, se budu snažit eh, maximálně zohlednit. Děkuji vám, pane Siso. Poslední věc, kterou bych měla říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 19. července ve 12 hodin. A to protože hlasovat o stanovisku by se mělo 7. září. Takže středa 19. července. tím eh, končím naši schůzi, tedy její veřejnou část. Poprosím ty, kteří eh, nemají být na schůzce koordinátorů, aby z místnosti odešli, takže za okamžik budeme pokračovat se schůzí koordinátorů.